poslední chvíli s členskými státy. Eh, potřebujeme výraznější spravedlnost. Také eh, vnímáme eh, jako velmi důležité pobídky členským státům, kteří se podílejí na hodnocení Schengenu. Nemůžeme vyřešit všechny problémy najednou, můžeme si však stanovit priority a začít problémy řešit. To je další krok na správné cestě k zlepšení bezpečnosti hranic. Děkuji vám, pane Coelho. A nyní paní Niedermüller za SD. Jedna minuta. Ačkoliv víme, že populistické vlády neustále tento fakt odmítají, Faktem je, že nejdůležitějším prvkem migrační politiky EU je ochrana vnějších hranic. A při dnešní rozpravě eh, hovoříme právě o tomto tématu, tedy jak zajistit finanční prostředky ke splnění tohoto cíle. Je zřejmé, že členské státy sami nezvládnou eh, problémy migrace. Proto potřebujeme, aby podpora z EU byla směřována právě ke změněným státům. Ehm, řekněme si to jasně, migrační politiku nelze pouze odsunout ven, eh, pouze do třetích států. To bychom problém nevyřešili. Evropská migrační politika musí být skutečně evropská ochrana hranic, se však eh, nerovná nejvyššímu počtu navrácených eh, nebo tomu, že bychom ponechali lidi eh, v táborech ve třetích zemích. Důležité je chránit lidská práva, ale zároveň chránit hranice Evropy. Děkuji mnohokrát, pane Niedermillere. A dále za EKR Anders Vistisen. Děkuji. Strašlivé teroristické útoky a nelegální masová imigrace do EU ukázaly, že sliby efektivní ochrany vnějších hranic eh, nejsou realitou nebo nebyly, když vznikl Schengen. My jsme situaci chtěli změnit a eh, dostat nápravy. Eh, proto návrh vítáme. Bohužel však většina v EU prosadila jiné směrování oproti původnímu návrhu komise. Odklání se od bezpečnostního aspektu ochrany vnějších hranic k dalším aspektům migrace. Proto skupina EKR nemůže eh, mlčky eh, naslouchat tomu, jak se celá věc ubírá jiným směrem. Doufám, že rada eh, zjedná i komise zjedná nápravu. Děkuji. Kýtos edustia Vistisen. Ja sitten edustaja... Děkuji a teď má slovo Marie Kristín Verža za GUE. Děkuji vám, paní předsedkyně. Děkuji paní zpravodajce která věnovala mnoho energie pro to, aby tato zpráva byla přijatelnější. Je to finanční nástroj, ale k takové politice, eh, proti které my se stavíme. Eh, tady máme 9,3 miliard euro, k tomu je třeba ještě přidat 12 miliard pro Frontex. A to, aby se financoval systém Eh, ano, ale přitom už byl schváleno pomoc do vybavení a infrastruktur, eh, potom také styční důstojníci a všechno samozřejmě má být regulérní a legální. Už jsme odhlasovali pomoc třetím státům. Jedná se o externalizaci hranic, i když tato externalizace zůstává omezená. No to blahopřeji. Můžeme si tedy dát otázku, kde ale zůstává evropská politika. Děkuji mnohokrát, Marie Kristýn. A teď má slovo Gerard Batten. Ne, ten tady není. <laughs> Takže teď má slovo pan Lobes Aquilar. Ano, děkuji vám. Pane komisaři, my v našem parlamentu podporujeme Evropský fond pro azyl a migraci, stejně tak jako nástroj pro finanční podporu zprávy hranic a víz. Fond pro integrální zprávu hranic a, a víz, protože to znamená posílit bezpečnost a chceme to udělat proto, abychom zachovali základní hodnotu Evropské unie a to je volný pohyb občanů. Tady dochází takřka k pěti násobku navýšení prostředků. Evropští občané tak uvidí posílení solidarity na vnější hranici Evropské unie. Ale rád bych zopakoval, že není spravedlivé, že se tak zdůrazňuje posílení bezpečnosti vnější hranice unie unie, když rada byla tak zdrženlivá a nedosáhla žádného pokroku v integrálním přístupu řízení migrace a pomoci uprchlíkům, tam, kde se měla prokázat morální síla Evropské unie. Děkuji vám, paní předsedkyně. Děkuji vám. A teď má slovo paní Kienge. Grazie, presidente, grazie, komisario. Paní Kenge, děkuji. Děkuji, pane komisaři. Šenkenský prostor patří k hlavním úspěchům a nejzřejmějším výsledkům eh, cesty k evropské integraci. Dobré fungování této vnitřní oblasti bez hranic jde ruku v ruce s bezpečností a to vyžaduje společná opatření pro přecházení vnitřních hranic, kontroly na vnějších hranicích a společnou vízovou politiku. Díky tomuto nástroji činí Evropská unie další krok ke společnému řízení a integrovanému řízení vnějších hranic a zároveň respektuje volný pohyb osob v rámci této oblasti a plné respektování unijních aký a mezinárodních požadavků. Pro nás je důležitá také ochrana základních práv a svobod. Tento nástroj je potřeba používat eh, za plné úcty k právům a především transparentnosti, nediskriminace, non-refoulement a práva na eh, žádost o národní ochranu. Děkuji eh, paní Kenge a nyní máme jednoho kolegu na Catch the Eye, Notis Marias, prosím. Děkuji, paní předsedající. Co se týče této zprávy, chci také zdůraznit, že otázka hotspotu, kterou si všichni uvědomujeme, je zcela zásadní. Mario, vlastně zašel nad své možnosti, totež, patří pro, eh, totež platí pro samos. A to vše přesto, že Evropská unie na to vydala mnoho peněz. Ale potřebujeme také kontrolu, protože ty toky stále přetrvávají. Já chci eh, se zeptat eh, pana Avramopulase na ochranu hranic v Epirosu na řecko-albánských hranicích, kde je přítomen Frontex, ale bohužel stále ještě dochází k nelegálním vstupům z Albánie. Tam byly zaplaveny vesnice. My musíme zajistit eh, termální kamery, eh, přísnější kontrolu a koordinovat s celníky, protože i tam dochází k celním podvodům. Děkuji, pane Mariasi, a nyní dám slovo panu komisaři Avramu Pulsovi. Děkuji za zajímavou, byť pozdní rozpravu o budoucnosti financování nástroje pro podporu zprávy hranic a víz. Zajištění integrity a bezpečnosti šengenského prostoru eh, je reakcí na obavy občanů a také logicky by tedy mělo být jednou z hlavních priorit EU. Musíme prokázat své odhodlání eh, k této prioritě skutečně jednat eh, zajištěním odpovídajících finančních prostředků a vytvořením nástroje, který dokáže tyto cíle realizovat. A samozřejmě se těším na další spolupráci s vámi. Děkuji. Děkuji vám, pane komisaři. A tímto eh, uzavírám tento bod a zítra budeme hlasovat. A nyní můžeme zahájit rozpravu k poslednímu tématu na pořadu jednání. Fond pro vnitřní bezpečnost. Paní Holmajer má slovo. Děkuji vám mnohokrát, paní předsedkyně, pane komisaři, milé kolegyně, milí kolegové. Poté, co jsme dospěli k poslednímu bodu naší agendy krátce před půlnocí, se můžeme zaobírat Fondem pro vnitřní bezpečnost. Dovolte, abych poděkovala stínovým zpravodajům, kteří jako jediní zůstali sami se mnou v tomto sále s panem komisařem a ukázali tak dobrou výdrž. Eh, myslím si, že mm, eh, SF eh, získává na významu, zejména když vidíme, jak se zvyšuje nebezpečí mezinárodního terorismu, jakož je otázka boje proti organizované kriminalitě, těžkým zločinům a že je třeba, že i členské státy postupně mm, dospěly k tomu, že je třeba, abychom lépe intenzivněji spolupracovali, optimálně si vyměňovali informace abychom se mezi sebou lépe koordinovali, abychom odpovídajícím způsobem byli také technicky modernizováni a byli připraveni na všechny změny. A mm, abychom mohli čelit všem výzvám komise, předložila nové nařízení a já to považuji za velice dobrý základ na vyjednávání s členskými státy ze strany parlamentu. My jako parlament jsme se pokoušeli eh, s velkou většinou eh, přijatý princip zejména intenzifikace výměny informací eh, mezi jednotlivými donucovacími orgány, stejně tak jako třetími státy, mezinárodními organizacemi. Zejména zdůrazňujeme přeshraniční akce eh, orgánů eh, v trestním stíhání, činných v trestním stíhání a posílení kapacit pro boj proti terorismu, kriminalitě a kyberzločinu ve spolupráci mezi příslušnými orgány, občans, eh, partnery z občanské společnosti. A mm, také jsme tady dali určité prahové hodnoty, protože eh, konstatujeme, že vždycky tak trochu trvá, než členské státy začnou čerpat peníze, než žádat peníze, než se vůbec jsou schopny vypořádat s tím, pochopit, že jsou tady nové fondy. A já si myslím, že občané od nás očekávají, že z hlediska velikosti těch výzev musíme víc stříc volání občanů po větší bezpečnosti a tomu musíme dostat společně. A ne se vždycky zastavit na národních hranicích a zarazit tam informace. To znamená, že určité údaje se nedávají dál například mm, nebo se neaktualizují informace. Proto jsme se odvážili něčeho, co se možná zdá být trošku nepravděpodobné a sice jít tím směrem, aby informace byly vyměňovány i mezi spravodajskými službami, protože zejména v těžké kriminalitě, organizovaném zločinu a terorismu je nezbytné mít adekvátní informace od spravodajských služeb. A e, e, vyměňovat si je s Europolem aby tady existovala propojená síť, aby bylo možno tyto informace analyzovat. A když chceme ještě rozšířit Europol a vybavit ho, tak je důležité, aby členské státy byly také ochotny k tomu tyto informace poskytovat. Ale chceme také jednoznačně říci, že napojení soukromého sektoru je významné a chceme tedy to akceptovat, ale to omezení tady bylo mm, velice, velkou většinou přijato, že to nemá být pro veřejné úlohy, ale jenom tam, kde je nezbytně nutné spolupracovat se soukromým sektorem v oblasti třeba kyberbezpečnosti, anebo tam, kde je to důležité například eh, při spolupráci s bankami, nebo kdy se ta akce týká třeba nějaké banky ale e, není možné nahradit e, soukromými organizacemi veřejné úkoly a e, prostě akce, které dělají orgány veřejné zprávy. Také je důležité spolupracovat s třetími státy, s relevantními mezinárodními organizacemi, protože mezinárodní kriminalitu té můžeme čelit jedině, když budeme spolupracovat s třetími státy. Děkuji vám, paní předsedkyně. Já eh, sitten pyytäisin komissaari Avramo. Děkuji, paní Holmeier. A nyní pan komisař Avramopoulos, prosím. Vážení kolegové, komise vítá rychle odvedenou práci Evropským parlamentem v přípravě Fondu pro vnitřní bezpečnost. Děkuji vám také, paní Holmajer, za váš úvod. Já jsem již zdůraznil, v předcházející rozpravě, jak jaká horizontální témata jsou důležitá. Potřeba flexibility a synergie se všemi dalšími fondy. Jak už jsem řekl, doufám, že Rada velmi brzy přijme vyjednávací mandát. Nyní bych rád zmínil témata, která se konkrétně dotýkají Fondu pro vnitřní bezpečnost. Za poslední léta se bezpečnostní hrozby zintenzivnily jsou stále více přeshraniční ve své povaze. Znamená to, že členské státy proti nim nemohou jednat osamoceně. E, zatímco e, ochrana občanů je v kompetenci členských států, EU sehrává zásadní úlohu v podpoře členských států v té to práci. Bezpečnost je a bude i nadále zásadním tématem pro Evropu. Občané Evropy správně od Unie očekávají a očekávají to i od jednotlivých členských států, aby zajistili bezpečnost v rychle se měnícím světě. Potřebujeme k tomu odpovídající finanční prostředky eh, v souladu s našimi politickými prioritami. A jak jsem již zmínil, také eh, vzájemně komplementaritě s dalšími fondy EU. Proto eh, doporučujeme posílit rozpočet na bezpečnost až na jednu miliardu v současném období na 2,5 miliardy v období nadcházejícím. To odráží politický význam, který komise přikládá řešení bezpečnostních problémů. Nicméně situace se může měnit a vyvíjet. A proto, a tady se domnívám, že se s Evropským parlamentem shodneme, je nejdůležitější, aby financování bylo flexibilní, zjednodušené a přizpůsobené měnícím se potřebám. Jak může nový fond pro vnitřní bezpečnost lépe řešit nově vznikající problémy a e, reagovat na měnící se síle? E, vyměňovat si informace, posilovat spolupráci přes hranice jednotlivých států a posilovat eh, kapacitu v boji proti trestné činnosti. Samozřejmě eh, toto bude předmětem středně dobého přehodnocení, abychom se dokázali přizpůsobit měnícím se potřebám a prioritám. A v neposlední řadě bezpečnost je průřezové téma, které se dotýká několika oblastí politik a také několika fondů EU. Je důležitější než kdykoliv jindy, aby tento systém byl nastaven tak, aby dokázal obstát ve zkoušce času. Děkuji. Komisáři Avramopoulos. Děkuji panu komisaři Avramopoulosovi. A nyní zástupci frakcí, paní Kienge za socialisty. Děkuji, paní předsedající, děkuji, pane komisaři. Já bych nejprve ráda poděkovala eh, zpravodajce paní Monice Holmajer. Chci jí poděkovat za společnou práci. Za posledních několika let eh, hrozby bezpečnosti v Evropě se, v Evropě se zmnožily a jsou stále eh, různější tyto hrozby nelze ponechat pouze kompetenci jednotlivých členských států. Potřebujeme silnou koordinovanou odezvu na celounijní eh, úrovni a také odpovídající zdroje, abychom se ubránili. Jak ale zaručit odpovídající úroveň bezpečnosti? Jistě potřebujeme protiopatření, které zabrání závažné zločinnosti a organizovanému zločinu i počítačové zločinnosti. Musíme také poskytnout ochranu a pomoc obětem trestné činnosti. opatření sama o sobě nestačí. Další bezpečnost můžeme zaručit preventivními, koordinačními a spolupracujícími opatřeními. Pomocí tohoto fondu bude moci, eh, budou moci členské státy bojovat proti násilnému extremismu, zvláště díky posílené spolupráci eh, veřejných orgánů a občanské společnosti členských států. Důležitý je respekt eh, základním právům a lidské důstojnosti. Tento nástroj musíme využívat za plného respektování práv zakotvených v Chartě základních práv a, mezi, a také vůči mezinárodním závazkům. Proto tam máme také aktivity, které lze financovat. Výchova a vzdělávání pro ty, kteří se zabývají bojem proti těmto útokům. Děkuji. Děkuji paní Kenge a dále eh, za EKR paní Helga Stevens. Děkuji. Vážení kolegové, přeshraniční problémy, terorismus a závažná kriminalita. Eh, nic z toho nevyřeší jeden jediný členský stát. Proto vítáme technickou a finanční podporu. Proto také vznikl tento fond. E, zajišťuje integraci různých e, evropských databází a umožní nákup dalších e, počítačových aplikací. Věřím, že tento rozpočet je potřeba zdvojnásobit, zvláště s ohledem na hrozby, které jsou stále závažnější. Také můžeme bojovat proti hackování a proti pedofilním aktivitám online. Otázka vojáků, kteří chrání lidi na ulicích, i to by se mělo financovat z této rozpočtové linky. členské státy se domnívají, že eh, určité mm, financování je třeba pozastavit, pakliže bude v rozporu s ochranou základních práv a e, bude porušovat práva na e, osobní údaje. Děkuji paní Stevens a dále e, za zelené Romeo Franc jednu minutu. Milé kolegyně, milí kolegové, dovolte, abych nejprve poděkoval paní zpravodajce za její zprávu. Zelení jsou ze zásady pro větší spolupráci, pro větší bezpečnost a v tomto textu bylo docíleno několik dobrých kompromisů, také například program Erasmus pro policejní složky a školící programy pro orgány činné v trestním řízení. A proto budeme hlasovat pro tuto zprávu, protože fond má také posílit zavést spolupráci s pravodajských služeb a nad tím máme jako parlament a účetní dvůr kontrolu 15 mm, člen, eh, musí dodat i členské státy. Za druhé, eh, i mm, e, z tohoto fondu by měly být čerpané prostředky pro podporu vojenské spolupráce. A důležité je, že tady se objevuje interim, e, zločinnost interim. A to je tedy trošku nebezpečné, protože nelze kriminalizovat etnické menšiny. Děkuji vám mnohokrát a za GUE má slovo Cornelia Ernst. Ano, dámy a pánové, myslím si, že není žádným tajemstvím, že tento fond nepatří k našim favoritům, i když tam došlo ke zlepšením, která, kterých si ceníme. Mm, ale to drastické zvýšení na 3,5 krát eh, vyšší Ehm, potom operace umožňující také soukromé financování, k tomu už řekla něco paní zpravodajka. Hm, to se, nám to není teda dostatečně jasné a tady nám to způsobuje obavy. Ale ten třetí bod je ten nejdůležitější, protože tento fond má podporovat spravodajské služby pro podporu společné spravodajské kultury a výměnu osvědčených postupů. Ehm, no, tedy upřímně, já aspoň v německém prostoru tady u nás neznám žádný osvědčený postup zpravodajských služeb. Tady se jedná spíše o mlčení, maskování věcí. Zpravodajské služby jsou vždycky spíše součástí problému než řešení a peněz na ně je škoda. E. Děkuji. Paní Ernst. A dále vystoupí Sošněrš. Jedna minuta. Děkuji. Tento text není sice úplně nejhorší z hlediska toho, co se v parlamentu vytváří, nicméně i přesto mám určité výhrady. Ehm, především trest smrti. Ehm, zatímco dnes máme opatření, eh, která odráží toho, že jsou lidé proti trestu smrti, ale uvědomme si, znamená to, že teroristé pak mohou zabíjet a my nedokážeme zajistit bez ohledu na ty obrovské částky peněz bezpečnost občanů. Eh, prostě to jsou pak peníze vyhozené z okna, pokud eh, nebude uzákoněn trest smrti. Dále článek 12 týká se spolupráce evropských agentur, eh, které se týkají financování. My jsme se dostali ke konci solidarity, dokonce dochází k jeho porušování. A pak článek 21 který se vztahuje ke krokům Evropské unie. Zdá se, že e, se snažíme postupovat tak, aby to nebylo vidět, ale možná je potřebo, e, potřeba, abychom pokaždé vystavili logo EU, kdykoliv je něco ze zdrojů EU financováno. Jinak je to zcela nekoherentní. Děkuji. Děkuji panu Sošněršovi. A nyní v rámci Catch the Eye dám slovo panu Mariasovi. Prosím. Děkuji vám, paní předsedkyně. Fond pro vnitřní bezpečnost by se měl zaměřovat na potírání přeshraniční trestné činnosti a organizované činnosti zvláště. Ehm, to musíme mít na paměti. Já bych rád viděl další a posílenou spolupráci mezi Řeckem a Bulharskem, protože tady dochází k zásadnímu nárůstu přeshraniční trestné činnosti a řada nelegálních migrantů přechází mezi Bulharskem a Tureckem a pak se dostávají do Řecka. Objevují se eh, gengy zločinců, kteří terorizují Ehm, centrum Soluně a pak se vrátí zase do Bulharska a s tím je třeba něco udělat. Na druhou stranu, jak tady správně zaznělo, Fond pro vnitřní bezpečnost by neměl sloužit jenom k financování spolupráce tajných služeb. Ehm, také by nemělo docházet k privatizaci eh, problému bezpečnosti. Na to si musíme dát velký pozor. Děkuji. Děkuji vám. Děkuji panu Mariasovi. A Nyní mohu dát slovo opět panu komisaři. Prosím, pane komisaři, máte slovo. Vážení kolegové, vážená paní předsedkyně, děkuji vám za velmi zajímavou, byť krátkou rozpravu eh, věnovanou budoucnosti eh, evropské bezpečnostní politiky a fondu pro vnitřní bezpečnost. Berou na vědomí vaše připomínky, konkrétně připomínky pana Mariase a samozřejmě těším se také na zahájení trialogu. Děkuji vám a dobře se vysvě- vyspěte, nikoliv tady. Děkuji. Ano, musím přiznat, že jsem sama dost unavená. Nicméně je velmi důležité dát slovo ještě paní zpravodajce. Paní Holmajer má dvě minuty. Frau Paní předsedkyně, Vážený pane komisaři, milé kolegyně, milí kolegové, dnes mají ženy poslední slovo, to znamená, smím tady promluvit to poslední slovo před půlnocí a krátce zareagovat na kolegyně a kolegy. Dovolte, abych ještě jednou srdečně poděkovala stínovým zpravodajům, protože Eh, vnesli výborné návrhy a myslím si, že jsme pracovali ve skvělé atmosféře, když jsme no, se pokoušeli sladěvat naše stanoviska a vytvořit dobrou koncepci. Co se týče těch tajných služeb, bylo by omylem domnívat se, že my chceme podporovat spravodajské služby jako takové, to ani smlouva nepřipouští. My chceme umožnit kooperaci jejich s Evropskou agenturou Europol v boji pro, s terorismem, proti terorismu, aby tady docházelo k přesnější analýze a e, pak e, ke zvážení toho, zda tedy Eh, to tyto informace mohou být využity donucovacími orgány to jsme viděli v Německu v případu Ricín, protože bez aktivit zpravodajských služeb by se tato činnost neodhalila. To je jenom jeden příklad z mnohých. To znamená, my nechceme ani kontrolovat, ani hlídat zpravodajské služby, to nám vůbec nepřísluší, to náleží členským státům. My chceme podporovat transparentní spolupráci a to považuji za smysluplné. Za druhé vojenské Eh, Zás eh, vojenská spolupráce v Evropské unii je omezena na konkrétní případy, například když Francie a Belgie vyšle vojenské jednotky, například ve Francii to bylo v případě Bataklánu, pro zaručení vnitřní bezpečnosti, pak je jistě to možné podpořit. Jiné eh, akce se nepodporují, tam je to velice přesně omezeno a taky nemůžete prostě rozšiřovat nějak kompetence. Tyto otázky jsme velice bedlivě zkoumali a vyněli jsme to i z katalogu výjimek. A poslední věta, paní předsedkyně, promiňte tu větu, musím ještě říci, když někdo nás tady eh, prostě nabádá k tomu, abychom přemýšleli o znovu zavedení trestu smrti, no tak to tedy my z toho špatně. Máme tady chartu úmluvu základních práv a rozhodně nebudeme bojovat proti zločincům jejich stejnými zbraněmi. My chceme odpovědět nástroji právního státu a dávat eh, odpovídající odpověď a my chceme přenechat soudům vyslovovat tresty, ale v právním státě se s nimi bude nakládat podle zásad právního státu. Děkuji vám mnohokrát. Paní Holmajerová. A teď jsme dospěli k závěru naší rozpravy. Hlasovat se bude zítra. A zasedání příští začíná zítra ve středu 13. března v 9 hodin ráno do 2 hodin a potom od 3 hodin do 12 hodin v noci. Mm, váš eh, program najdete na internetových stránkách a ukončuji naše zasedání. Děkuji tlumočníkům a přeji všem dobrou noc. Dobrou noc. <laughs>